Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové, přeji vám všem všechno nejlepší do nového roku a vítám vás na prvním zasedání hospodářského výboru v roce 2019. Dnes budu předsedat, ale také budu zpravodajkou u první zprávy a také budu číst jako koordinátorka zprávy stínových zpravodajů, takže dnes dopoledne budu hovořit opravdu příliš hodně. Omlouvám se za to dopředu, ale prostě tak to, do tuto chvíli vypadá. Především vás všechny vítám a požádám vás o schválení programu, jako jste jej dostali v té nové opravené indikativní verzi. Pokud tedy nemáte nic proti, tak přijmeme tento indikativní harmonogram. Děkuji. A teď se pustíme do bodu 2. A ten se týká schválení zápisů. V, tom původ, v té původní verzi jste viděli velmi dlouhý seznam, nebudu ho číst, jen vás požádám, abyste všechny tyto zápisy schválili. Nikdo není proti, takže přijato. Bod 3 jsou oznámení předsedajícího. Tam mám dvě. Za prvé 14. ledna, tedy příští pondělí, bude zasedání výboru, nebude zasedání výboru, tak jako bylo naplánováno eh, v kalendáři zasedání. Takže příští týden v pondělí večer ve Štrasburku EKO nebude. V úterý 22. proběhne hospodářský dialog a výměna názorů s paní Nadějou Kalvíňou, španělskou ministriní hospodářství a podnikání. A to 22. od 14.30 do 16. Tolik tedy do vašeho pořadu jednání. A nyní bod 4. Zpráva o probíhajících jednáních mezi institucemi. Těch tady mám pár. První je trialog k PEP e ze 13. prosince. 13. prosince proběhl pátý dialog PEPu. Zásadní politická dohoda panuje i u zbývajících otázek, včetně povolení PEPP e příslušnými orgány. Máme tam také pravomoci EOPy, dekumulační možnosti a zastropování nákladů PEP. E Pracuje se na dokončení této dohody a budeme konzultováni. Za druhé, eh, trialog z 18. prosince 2018 týkající se obezřetnostní pojistky MPL. Rada a parlament se dohodli, eh, během prvního trialogu na tento nařízení. Máme zde jednotný kalendář, který bude platit, ať už bude a nebo nebude spuštěn tento bezpečnostní mechanismus. Pro nezabezpečené NPL máme tříletý kalendář, pro zabezpečené sedmiletý v závislosti na tom, čím jsou zajištěny. V každém případě ale by měly být plně zajištěny nakonec. S tím, že eh, se tato pojistka bude uplatňovat podle expozice. A Koreper se dohodl na textu 7. ledna s tím, že Ekon bude konsultován znova 21. a 22. ledna 2019. A nakonec tady ještě máme trialog k fondům z 8. ledna tohoto roku. Byl to první trialog k přeshraniční distribuci kolektivní investičních fondů. Našli jsme následující politická témata, která se budou řešit 5. února a to podmínky pro USIC a denotifikace AIF, podmínky pro free marketing AIF, úrovně poplatku a informace o nich, rozšíření PRIPS, hodnocení a přehodnocení. S tím, že technická úroveň bude pracovat na všech těchto otázkách. Bod 5 na pořadu jednání je návrh zprávy týkající se elektronického systému k přepravě a dohledu nad eh, produkty, na které se vztahuje spotřební daň. Takže teď budu vystupovat jako zpravodajka během nadcházejících pár minut. Zatím ještě nemáme stínové zpravodaj pro, všechno, pro všechny politické skupiny, takže požádám politické skupiny, aby je dojmenovaly. Jedná se o část balíčku, čtyř návrhů z května roku 2018, ve kterých Evropská komise navrhuje zvláštní pravidla pro spotřební daně, včetně obecných urovnání tak eh, a alkoholu. Umožňuje se zde vytvořit elektronický systém pro přepravu a eh, dohled nad zbožím, na které se vztahuje spotřební daně. Souhlasím s obecně s duchem tohoto návrhu, takže navrhuji to schválit bez pozněvacích návrhů. Mám pocit, že se jedná o technickou záležitost. Myslím si, že politicky kontroverzní to nebude a výbor toho má na práci hodně a máme málo času, takže navrhuji, pokud souhlasíte jako stinoví zpravodajové, abychom postupovali podle článku 51 jednacího řádu ve zjednodušeném řízení. Pokud budete souhlasit, tak tedy předložím zprávu na schválení tohoto návrhu Evropského parlamentu a bude to předloženo po této diskusi v plénu. Protože se jedná o spolurozhodování, tak potom bychom na plénu požádali o mandát, zjistili, jaký je postoj rady a možná vedli trialog dokonce písemně. S tím, že pochopitelně to bude záviset na postoji rady. Žádám tedy stínové zpravodaje, aby nám řekli, jestli s tímto souhlasí, a nebo ne. Takže žádám EPP, aby se nejprve k tomuto vyjádřili. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, taky všem přeji všechno nejlepší do nového roku a mám jenom krátkou připomínku k pořadu jednání. My jsme byli trochu zklamáni, že s takto krátkým předstihem jste nám změnili načasování hlasování. Někteří kolegové se kvůli tomu dostali trochu do potíži, protože všichni máme řadu dalších jednání, takže žádám předsedkyni, nikoli tedy stávající předsedající, ale předsedkyni výboru, aby toto brala v úvahu, a že když se oznámí, že se bude hlasovat v určitou dobu, tak to tak má být, protože my potom si to můžeme naplánovat, protože v tuto chvíli se hlasuje opravdu ve spoustě výborů a máme někdy problém to všechno ukočírovat. Jménem stínové zpravodajky Ivany Maletič vám přečtu jenom krátkou připomínku, tedy jedná se o součást balíčku z května roku 2018, ve kterém Evropská komise vytváří nová pravidla pro spotřební daně, včetně těch obecných, tak těch konkrétních týkajících se alkoholu. Tento návrh který umožní vytvořit elektronický systém pro sledování přepravy a pohybu. Jedná se o technické opatření, které nemá být politicky kontroverzní, to jste <laughs> říkala i vy. A vzhledem k tomu, že výbor toho má na práci hodně, což jste tady taky řekla, a že nemáme čas, což jste taky řekla, tak souhlasím i já jako koordinátor s postojem pravodajky, že bychom tedy se pustili do zjednodušeného postupu podle článku 50 odstavce 1. Děkuji. Děkuji. A za SAD já budu tedy stínem stínové zpravodajky za kolegyni Fronzuliku a protože se jedná o první zasedání hospodářského výboru v tomto roce, tak jako koordinátorka SAD tentokrát bych chtěla všem popřát všechno nejlepší do nového roku. A teď tedy přečtu to, co připravil pan a jeho tým. Kolegyně a kolegové, Především se velmi těším na spolupráci s paní zpravodajkou a s dalšími stínovými zpravodaji. Tento návrh vytváří základ pro řízení další automatizace procesů, které máme definovány v legislativě o spotřebních daních. Bude se to tedy vztahovat i na pohyby tohoto zboží v rámci Evropské unie, které jsou propuštěny ke spotřebě. Tento postup se zjednoduší a bude jednodušeji monitorován. Většina pozměňovacích návrhů umožní automatizaci postupů, které se používají při přepravě a kontrole spotřebního zboží. Tento návrh neobsahuje žádné zásadní změny oproti předchozímu rozhodnutí a proto souhlasím se spravodajkou, že bychom měli postupovat s jednodušeným řízením podle článku 51, 50 odstavec 1 jednacího řádu Evropského parlamentu. Děkuji a budu se těšit na plodnou spolupráci. Také děkuji paní Perez a za Alde. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, také vám všem přeji všechno nejlepší do nového roku. Jenom velice stručně, jako koordinátor a stínový zpravodaj chci říct, že souhlasíme s Evropskou komisí a také souhlasíme s eh, návrhem paní zpravodajky. Takže tak jako kolegové z EPP a SAD, i my souhlasíme s tím, že bychom postupovali podle návrhu zpravodajky. Děkuji. Děkuji. Za zelené ti mě řekli, že souhlasí s mým postupem. Za GUE tady nikdo není. Takže tím si myslím, že hovořili všichni stínoví zpravodajové. Chce ještě někdo vystoupit? Pakliže ne, tak to beru tak, že schvalujete tento postup, který jsem jako zpravodajka nastínila, že se tedy budeme držet zjednodušeného řízení u této zprávy a požádáme sekretariat, aby to předložil okamžitě na plénum po této schůzi, takže bychom to měli mít za sebou poměrně rychle a nebude potřeba k tomu žádná diskuse, kromě písemného postupu. Takže děkuji a můžeme pokračovat. Uh, uh, a nyní uh, máme na programu další bod v 9.30. Jde o Evropský semestr koordinace hospodářských politik a roční analýza růstu. Dokud nedorazí zpravodaj, tak nemůžeme pokračovat. Omlouvám se tedy, ale budete muset pár minut počkat, dokud nepřijde pan van den Kendeláre. krátka, pokud přijde Tom, aby nám mohl představit svou zprávu. Takže prosím o chvilku strpení, přerušujeme na pár minut schůzi, dokud nedorazí zpravodaj. Okay, given that we have the rapporteur here. Tak, vzhledem k tomu, že už tu máme zpravodaje k dalšímu bodu, jdeme na Evropský semestr koordinace hospodářských politik. A chtěla bych dát slovo zpravodaji panu Tomu van den Kendelare. A doufám, že jsem to vyslovila správně. Ano, perfektně jste to vyslovila. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tedy úvodně, na úvod chtěl říci, že Evropská komise 21 listopadu v, rámci evropského semestru předložila roční analýzu růstu. A tato roční analýza růstu vede každý rok k vášnivým a zajímavým diskuzím v Evropském parlamentu. Proto bychom si měli vyhradit dostatek času na to, abychom tu diskuzi absolvovali pořádně. Eh, udělal jsem tedy vše proto, aby podal co nejdříve svůj návrh. Udělal jsem to už 26. listopadu, tedy pět dnů poté, co komise předložila roční analýzu růstu. A to proto, abychom měli možnost prodiskutovat toto téma náležitě do hloubky a také, aby se mohlo konat co nejvíce schůzí stínových zpravodajů. I to je důležité, jak víme z minulých zkušeností. Nicméně teprve 1. ledna jsme mohli začít s vyjednáváními, protože vznikly určité průtahy, které nebyly tak úplně nutné a proto e, nemáme také příliš mnoho času na debatu. A měli bychom e, předložit zprávu na počátku jara, letošního roku, kdy se bude konat Evropský summit. Je potřeba, abychom se bavili o obsahu a o nejdůležitějších bodech. A tady si zasluhují naší pozornost některé body, které budou ve zprávě obsaženy a myslím si, že s tím všichni souhlasíme. A sice, že Evropa má co dočinění se stárnutím populace, což před nás bude klást obrovské výzvy, které si žádají nějaké dlouhodobé vize což ale nachází, eh, což naráží na, od, na eh, rozpor eh, s koncem legislativního období, které se nyní blíže, blíží. Nesmíme uvažovat pouze v horizontu nejbližších voleb, potřebujeme dlouhodobější vize. Bude-li stárnout populace, budou se zvyšovat náklady na zdravotní péči a na důchody. Tyto náklady jsou čím dál vyšší na rozdíl od, H- od HDP a budou v budoucnu nadále růst protože staří lidé, kromě důchodů, budou samozřejmě potřebovat zdravotní péči. To je první konstatování. Druhé konstatování. Když bude stárnout populace, bude méně lidí v produktivním věku, kteří budou ty důchody platit a kteří budou veškeré náklady financovat, což je jeden z principů dnešního systému sociálního zabezpečení. Dnes je to tak, že ti, kteří pracují dnes, platí důchody těm, kteří jsou momentálně v důchodu. Ale vzhledem ke stárnutí populace vznikne tlak v této oblasti. Evropská centrální banka poukázala na to, že v roce 2070 60 bude podíl osob starších 75 let ku počtu osob v produktivním věku bude dále vzrůstat. Na jednoho důchodce budou dva pracující, kteří budou jeho důchod platit. Momentálně jsou to čtyři pracující na jednoho důchodce kteří eh, jemu ty důchody platí. Je proto potřeba uvažovat v dlouhodobém horizontu. A měli bychom zohlednit také to, že vzniknou reálné dopady na veřejné rozpočty. Já jsem to ve zprávě popsal, ty tři body, které potřebujeme. Za prvé je to nějaký rozpočtový nárazník, za druhé strukturální reforma a za třetí posílení produktivity a, a růstu. A právě tyto body eh, zdůrazňuje komise v roční analýze růstu. Eh, za prvé rozpočtový nárazník. Ten musíme vytvořit, abychom eh, se preventivně bránili stárnutí populace, respektive abychom se na něj mohli připravit. Za druhé potřebujeme strukturální reformy a musíme udělat pořádek v důchodovém systému protože v paktu stability a růstu nejde pouze o procentní sazby, ale o celkovou ekonomickou politiku. Je potřeba, aby pravidla dodržovala všechny země. Takže rozpočtový nárazník to je důležité, ale za druhé, což je neméně důležité, strukturální reforma e, směřující ke snižování nákladů, jak už jsem říkal protože bude méně lidí v produktivním věku a tudíž méně lidí, kteří budou platit důchodový systém. Tento systém musíme vyřešit pomocí aktivní politiky pracovního trhu. Potřebujeme flexibilnější pracovní trhy a potřebujeme také přizpůsobené bezpečnostní e, záchranné sítě, Eh, aby lidé se mohli přizpůsobovat pracovnímu trhu, kvalifikovat se průběžně v průběhu kariéry. Je například potřeba posilovat malé a střední podniky, eh, aby mohli zvládat administrativní překážky a tak dále, ale potřebujeme také střednědobou a dlouhodobou reformu eh, pracovního trhu, aby lidé zůstávali na pracovním trhu déle a aby ten tlak na důchodový systém se znížil. Růst produktivity, to je naprosto zásadní, ten musíme podporovat, ten musíme posilovat a já mám na mysli především udržitelný eh, ekonomický růst. Ekonomický růst musí být udržitelný. Eh, neméně důležité eh, je, aby existovala solidarita mezi generacemi, což je ale možné pouze, když budeme realizovat produktivní investice. Musíme rozlišovat mezi průběžnými výdaji a dlouhodobými investicemi. tím mám na mysli například investice do výzkumu, vývoje a inovací. Nepotřebujeme pouze fyzický kapitál, musíme také investovat do lidského kapitálu. E, takže to byly ty nejdůležitější body, vážení kolegové a paní předsedkyně, a těším se na zajímavou diskuzi. Děkuji moc krát. Děkuji vám, pane zpravodaji, a nyní dám slovo stínovým zpravodajům, aby zareagovali. Jménem SD má slovo pan Perera. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji i zpravodaji za jeho návrh zprávy, který se jistě stane podkladem vášnivé debaty v Evropském parlamentu. Všichni víme, jak důležitá je roční analýza růstu a koordinace ekonomických, sociálních a fiskálních politik. Většinou na úvod říkáme, že předložený návrh zprávy je dobrým základem pro naši práci, ale v tomto konkrétním případě musím dát najevo určité zklamání s tím textem. Nejsem si jistý, jestli tento dokument je příliš dobrým začátkem. Jsem si jistý, že zpravodaj je ochotný pracovat s politickými frakcemi na nějakém kompromisu. Tak se to dělalo vždycky. A samozřejmě není překvapením, že v Evropském parlamentu panují roz, různé názory na hospodářskou politiku a fiskální politiku, ale většinou ty politické rozdíly vyřešíme a dospějeme ke kompromisu. Tak jak je ta zpráva ale nyní předkládána, tak mě napadá otázka, to je má první politická otázka. Zda je zpravodaj ochotný s námi spolupracovat a hledat kompromisy? Protože pokud ano, tak nás čeká hodně práce. A jménem své frakce mohu říci, že máme politickou vůli hledat společné přístupy a kompromisy. Já vám řeknu, kde vidíme politické problémy. Nejprve musím říci, že roční analýza růstu od Evropské komise připadá mé frakci vyvážená. A byli bychom rádi, kdyby Evropský parlament vypracoval text, který by dostatečně podporoval přístup Evropské komise což ale tento návrh zprávy podle nás nesplňuje. Evropská komise nám vlastně předkládá tři priority. Tou, prvním, tou první je kvalitní investování. Kvalitní investice jak veřejné, tak soukromé. Za druhé jsou to reformy, které mají zvýšit nejen produktivitu, ale také e, inkluzivnost a institucionální kvalitu. A e, za třetí je to e, makrofinanční stabilita a zdravé veřejné finance. Ta zpráva ale staví priority vzhůru nohama. První prioritou je najednou budovat fiskální nárazníky. To je úplně jiný přístup, než jaký navrhuje komise. Vytvářet eh, fiskální nárazníky, to, to není problém sám o sobě. Problém je v tom, že Evropská komise navrhuje jako prioritu budovat makrofinanční stabilitu. Za to zpravodaj požaduje fiskální nárazníky a naprosto potírá veškeré odkazy na reformu hospodářské a měnové unie, která je zásadní pro budování makrofinanční stability. Takže máme tu problém s prioritami a máme problém s obsahem, s přístupem zpravodaje, pokud jde o tyto priority. Přičemž tou první je tato týkající se fiskální disciplíny. Totéž platí o prioritě investic. Komise navrhuje kvalitní investice do výzkumu, školství, dovedností a infrastruktury. Kdežto zpravodaj navrhuje investice spíše na té protektivní straně ekonomiky, což považujeme za horší než návrh Evropské komise. Potom dále, pokud jde o strukturální reformy, Spravodaj trvá na tom, aby strukturální reformy snižovaly fiskální náklady, včetně systému e, z důchodů, a aby podporovali flexibilní pracovní trhy. A všechny odkazy, které navrhuje komise na reformu směřující k inkluzivitě, z textu zkrátka zmizely. Takže to je zcela zjevně politický problém. Máme tedy problém s prioritami, a máme problém s přístupem k těmto jednotlivým prioritám. Představovali bychom si dokument, který by byl mnohem více v souladu s návrhem komise. A je-li politická vůle, budeme hledat kompromisy, ale nejprve musíme vědět, jestli zpravodaj vůbec o nějaký kompromis usiluje e, e, nebo usiluje o politickou konfrontaci. Děkujeme, říká paní předsedající. Za EKR je Robert Zile, stínový zpravodaj, takže já jako koordinátorka přečtu, co kolega sepsal, omlouvá se, že s námi nemůže být. Pan Zile by rád poděkoval zpravodaji za dobře odvedenou práci, vítá tuto relevantní zprávu. Myslí si, že zpravodaj správně identifikoval většinu záležitostí, výzev, problémů členských států eurozóny a celé, eurozó- a celé Evropské unie a snaží se o vyrovnaný přístup. Proto se domnívá kolega, že může pokročit konstruktivním a produktivním způsobem zpravodaj zdůrazňuje fiskální nárazníky, což je dobré, ovšem vidíme zde vizi oblasti eh, stárnutí populace a proto je produktivita zásadní. Proto pan kolega má dojem, že zde zaostáváme, musíme zvýšit produktivitu, růst, Eh, samozřejmě rozpočtový um, přebytek nám nepomůže z dlouhodobého hlediska. Dále je to redukování nezaměstnanosti, možná nedostatečné zaměstnanosti, jakož i dobrovolné sdílení ekonomiky je velice důležité. Reference, odkazy k těmto bodům zde chybí. Pan Zile vítá i poznámku zpravodaje ohledně úrovně veřejného zadlužení, která je vysoká na 60%, dokonce v deseti členky státech. Ovšem tato úroveň je v korelaci i s deficitem Itálie, je zde pranířována, ale jsou zde i jiné členské státy, které musíme věnovat pozornost. Itálie je extrémním příkladem, ovšem podle Evropské komise a čtyřem jiným členským státům. Jejich návrhy rozpočtu pro rok 2019 představují riziko nekom, neplnění měnové unie. A dále je rád, že pan zpravodaj hovoří nejenom o negativních, ale i pozitivních balancích ehm, především pokud jde o eh, přebytky v některých členských státech, které musíme řešit zásadnějším způsobem. Pan Zile se domnívá zároveň, že si musíme uvědomit, že vstupujeme do období velikých výzev v oblasti ekonomického růstu. Pan spoluzpravodaj není pesimistický, ale zároveň varuje, abychom si mysleli, že to nejhorší je za námi a že bychom se tam měli připravit i na budoucnost. Pan kolega se domnívá, že tato zpráva je příliš pozitivní, i přesto stínový zpravodaj vítá tuto zprávu a těší se na konstruktivní spolupráci do budoucna. A nyní to bude Alde. Nemáme zde nikoho, máme zde, takže se omlouvám, prosím. Samozřejmě, já jsem samozřejmě chtěla přímo do vaše přihlášení do diskuse, takže prosím, děkuji za slovo paní předsedkyně a zároveň bych rád poděkoval panu zpravodaji za dobrý základ této diskuze. Obecně řečeno podporuji to, s čím přichází pan zpravodaj a takový dlouhodobý výhled, který se zaměřuje na budoucí výzvy demografického charakteru například, jež budou zásadní. Domnívám se ale, že zprávu bychom mohli ještě vylepšit tím, že zdůrazníme potenciál růstu evropského jednotného trhu. Dále je to kapitola ohledně fiskálních nárazníků, která je důležitá jsem rád, že zpravodaj zdůrazňuje problémy velkých veřejných deficitů, veřejného zadlužení některých členských států a zároveň to, že Evropská centrální banka musela intervenovat v některých z těchto konkrétních případů. Text by mohl být ještě posílen tím, že požádáme komisi, aby rozšířila analýzu udržitelnosti zadlužení, rozpočtové závazky a tak dále. Tomu se ale budu věnovat ještě v předložených pozměňovacích návezích. Pokud jde o strukturální reformy, obecně řečeno podporuji přístup zpravodaje a zároveň kapitolu ohledně růstu produktivity a investic. Zde bychom mohli rozšířit tyto oblasti ohledně, hospodá, ohledně CMU. Uvidíme s panem zpravodajem, zda bychom mohli nalézt nějakou kapitolu ohledně národních převzetí odpovědnosti v této oblasti, protože samozřejmě jsou to členské státy, které musí odvést um, řádnou práci, proto bychom se mohli podívat na další možnosti lepší spolupráce a koordinace mezi komisí a národními parlamenty. Jak již bylo zmíněno, předložím pozměňovací návrhy, které by měly vylepšit tento text, ale celkově se domnívám, že jsme na dobré cestě a jsem přesvědčen o tom, že dosáhneme kvalitního konečného výsledku. Děkuji vám a těším se na další spolupráci se zpravodajem i stínovými zpravodaji. Zároveň jsem Petra Silvu Pereiru velice pozorně poslouchal. Máme už určité povědomí o tom, co by to mohlo znamenat, pokud zde nebudou dostatečná omezení v oblasti nebo fiskální omezení. Právě proto by bylo dobré, abychom se snažili nalézt společné řešení i pro tyto problémy a určitou rovnováhu, o kterou se snaží. Děkujeme, pane Tovalsi. Zelení, jestli někdo, nevidím, jste stínový zpravodaj, zde byla, ale už ho nevidím. Tak předpokládám, že pokud se vrátí, tak se ještě pokusíme mu dát slovo. Guhe je zde nastoupenou. Nevidím nikoho. EFDD. Máme zpravodaje, pan, pane Moné, chcete vystoupit? Nevidím ani stínovou zpravodajku paní Kapel za ENF, čili není část ke i Pan Helkmark se přihlásil slovo, prosím. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval i zpravodaji za velice kvalitní zprávu. Stínový Pravodaj za socialisty vyzněl pozitivně, možná ne 100%, ale to by bylo už příliš. Tahle eh, podpořil ten hlavní přístup zprávy, podle mého názoru, a to si myslím, že je dobrý základ pro další diskuzi. Pan zpravodaj se nyní na mě tak podivně dívá, ale přesto mám z toho takový pocit. Osobně se domnívám, že je velice důležité podívat se na zásadnější věci. Příliš mnoho členských států prostě zaostává. Pokud jde o konkurenceschopnost, pokud jde o ty příležitosti růstové, my jsme zde měli různé zprávy, diskuze, kde jsme zdůrazňovali potřebu zvýšení toho růstového potenciálu pro evropskou ekonomiku jako takovou, ale zároveň i pro členské státy. Je to problém, když teda hovoříme o evropském hospodářství, já jsem se tomu věnoval již několikrát, my vždycky hovoříme o takovém tom průměrném rozvoji. Ale zároveň jsme se zmínil o tom, že pokud teda máte Eh, hlavu v, v lednici a nohy v troubě, tak ten průměr prostě může vypadat docela dobře. Ovšem, my potřebujeme posílit tento potenciál růstu v naší ekonomice. Ty členské státy, které jsou méně konkurenceschopné, musí zvýšit tento potenciál. A nic lepšího nevidím, než právě zahájit strukturální reformy. Proto mám určité obavy, když eh, náš socialistický kolega vystupuje proti těmto strukturálním reformám, protože to je cesta k nezaměstnanosti, toto je cesta k podkopávání stability veřejných financí. Toto je cesta k tomu, že prohrajeme. Protože když se podíváme na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že se opravdu řídí mílovými kroky a pohybuje se rychleji všude než v Evropě. A takže investice tam budou vyvíjeny a investovány rychleji než jde. To vidíme globálně a nejde o to, abychom se snažili nějak získat toho nejmenšího jmenovatele, ale spíš směřovat nahoru, dopředu. A pokud se chceme stát globálním hráčem, tak musíme přistoupit ke strukturálním reformám. Skutečně doufám, že socialisté nás tom podpoří, protože jinak uvidíme ten zásadní problém. Nyní vstupujeme do etapy, kdy ten ekonomický cyklus směřuje směrem dolů, kde již hovoříme o těch možnostech monetárních politik, které odporují nebo jsou proti strukturálním reformám, směřuje to k nezaměstnanosti a já bych se tomu chtěl vyhnout. Já doufám, že budeme vést diskuzi ohledně toho, že evropská ekonomika musí být prostě největším úspěchem. To je zásadně, že paní Pereš. Má slovo, ano, děkuji, děkuji za tuto příležitost vystoupit mně nejde jenom o to, aby evropská ekonomika byla na tom dobře, ale aby rovněž sloužila našim občanům a jejich zájmům. Pokud je o rozpravu, o které se nyní zmínil pan Hockmark, kterou zahájil tak já bych se trošku věnovala stanovisku SAD, kterou vyslovil pan Pedro Silva Pereira. Vážený pane kolego, vy jste měl z toho pocit pozitivního hodnocení? Ano, samozřejmě, to ano. Pokud jde o ten výchozí text komise, tam byly ty zkušenosti v průběhu celého volebního období, byla tam hierarchie priorit, to, co by se mělo stát právě součástí tohoto této roční analýzy růstu pro příští rok. Ovšem, tak jak to definuje komise, tyto priority, nejenom, že je k zpravodaji nepřevzal, ale v podstatě to obrátil vzhůru nohama. Protože komise začíná tím, že říká určitým způsobem, my vlastně v průběhu celého volebního období jsme o tom hovořili. Kvalita investic je číslem jedna v důležitosti evropské ekonomiky, tak o tom hovořil pan Juncker, zatímco pan zpravodaj eh, zde hovoří si o té tři, třetí prioritě komise, to znamená zajistit makroekonomickou stabilitu a zdravé veřejné finance. To je ta třetí priorita, kterou on vzal a uvedl jako první prioritu a definuje to jako ty fiskální nárazníky eurozóny a evropské ekonomiky. Čili ta interpretace těchto priorit je diametrálně odlišná, nejenom teda v tom pořadí priorit, ale tím, jak je definuje pan kolega. A já ještě si dovolíte dvě poznámky. První, jednak to, že na jedné straně zde máme ty, kteří respektují pravidla, chtějí je respektovat, a na druhé ti, ty, kteří je chtějí zásadně změnit. Ne, my nejsme proti pravidlům, to ne, ale přejeme si taková pravidla, která budou koherentní s cílemi, je jste definovali. To znamená mít evropské hospodářství v těch nejlepších možných podmínkách na základě zkušeností vidíme, že stávající pravidla jsou příliš komplikovaná, neumožňují implikaci efektivním způsobem na straně členských států a vlastně spochybňují komunitní metodu v období, kdy zjišťujeme, že je to vlastně ta nejlepší ze všech možných metod. No a jestli dovolíte, já to ještě posílím více, tento signál, který zasněl od našeho zpravodaje. Socialisté a demokraté jsou pro strukturální reformy. To není tak, že pro ně nejsme. Ovšem, Nechceme, aby jsme to udělali nějakým zaslepeným nebo ideologickým způsobem. Čili když hovoříme o strukturálních reformách a konvergenci, tak to musíme nějak jasně říci. Spravodaj o tom hovořil. Komise přichází s návrhem těchto strukturálních reform, který se nám zdá, ano, legitimním, ale pan spravodaj je nechce. Čili jak budou moci lidé využívat svůj kapitál, nebo lidský kapitál, možná tomu neříkáme správně, abychom posílili oblast zdravotnictví, vzdělávání a tak dále. To jsou strukturální reformy, které nám rovněž leží na srdci, to je pravda, ale pokud jde o konvergenci, to se neustále opakuje toto téma. Pan zpravodaj o tom ale pouze hovoří jako o nějakém nástroji, který by posílil určité strukturální reformy reformy na úkor globálního přístupu konvergence, který by umožnil hovořit nejenom o problému deficitu v jednotlivých zemích, ale i přebytku v jiných eh, členských zemích. Omlouvám se, paní předsedající, že jsem trošku prodloužila své vystoupení, ale není nás mnoho, tak jsem si dovolila Uh, Samozřejmě, já si myslím, že zde máme dost času, čeká nás je hlasování, takže ještě, jestli dovolíte, pan Jungman požádal za výbor regionu, aby mohla aspoň na chviličku vystoupit, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající, a zároveň děkuji za to, že náš výbor regionu má příležitost vystoupit, podělit se s našimi názory ve vašem výboru. Obvykle je to obráceně, europoslanci přihlásit do našeho výboru. Nyní máme tuto příležitost my, takže vám za ní děkujeme. V této nové výroční zprávě je mnoho pozitivních záležitostí. Více než v minulosti se zaměřuje na potřeby investic v sektorových oblastech na regionální úrovni jednotlivých zemí, i když ta regionální dimenze zatím ještě není dostatečně posílena. Poprvé se zde hovoří o teritoriálních rozdílech, což náš výbor vnímá a v posledních, roce, v posledních letech na tomto problému trval. Pokud jde o zprávy podle jednotlivých zemí a doporučení pro jednotlivé země. Tyto zprávy se vezmou v potaz v plánování v oblasti koheze a soudržnosti výroční plánování. Ovšem to neznamená, že by to bylo důležité tento evropský semestr pouze na úrovni jednotlivých států, ale že tento nový program podpoří ty závazky v oblasti reformy, které byly identifikovány v kontextu evropského semestru. Právě proto je ještě zásadnější v tomto ohledu se zaměřit na klíčové otázky. První, které strukturální reformy mají získat prioritu. Druhá věc, jakým způsobem flexibilně reagovat na diferencované problémy venkovských eh, oblastí, městských oblastí, konkurenčně schopné regiony versus periferní regiony a tak dále. Třetí problém jak zajistit, aby země převzaly odpovědnost za tyto reformy, což v minulosti chybělo v mnoha případech, a zároveň jak zabránit tomu, že se porušuje princip subsidiarity a proporcionality, protože je zde takové riziko, pokud evropský semestr nebude respektovat princip partnerství, který existuje v rámci evropské politiky soudržnosti a vedlo by to k intervenci v oblastech, kde EU nemá exkluzivní kompetence. V některých z těchto případů dokonce ani neexistují tyto kompetence. Proto si myslíme, že všechny tyto otázky můžeme pozitivně odpovědět pouze pokud všechny stupně zprávy a řízení zdůrazní implementaci evropského semestru. Bez ohledu na osvědčenou praxi tomu tak ale není. V roce 2017 jsme navrhli takový etický kodex. V tomto ohledu Evropský parlament podpořil tento náš návrh explicitně ve svém usnesení o evropském semestru v říjnu 2016. Bohužel až do dnešního dne Evropská komise zatím bohužel pozitivně nereagovala na tento návrh etického kodexu, což vytváří určitý paradox, protože evropské investice v rámci eh, těchto politik je založené na principu partnerství, což zajišťuje přímé zapojení regionu a měst, zatímco v evropském, v evropském semestru právní základ pro zapojení regionu a měst neexistuje. I přesto, že komise chtěla propojit tyto politiky s politikami evropského semestru. To je takový, takový paradox nejenom pro regiony a města, Mm-hmm. rumunské předsednictví dokonce požádalo, abychom připravili stanovisko k tomuto problému. A v neposlední řadě bych rád zmínil to, že evropský semestr není samoučelným prostředkem. Tento semestr, jakož i kohezní politiky, musí být propojeny s síly Evropské strategie 2020, která se bude uzavírat, dlouhodobé hledisko a pohled je důležitý důležitý, protože veřejné orgány a jednotlivé subjekty mohou mít sdílenou perspektivu, určitý pohled do budoucna díky tomu. A právě proto musíme najít určitý kompromis mezi cíly udržitelného růstu, odolnost v oblasti soudržnosti a makroekonomické stability. Toto všechno by mohlo zajistit to, aby tento nový semestr znamenal nový krok vpřed, pokud jde o posílení této oblasti a převzetí odpovědnosti za dosažení výsledku, včetně posílení důvěryhodnosti Evropské unie v tomto zásadním historickém okamžiku. Děkuji vám. Děkujeme, pane Jungmene, a nyní dávám slovo na závěr panu zpravodaji, takže prosím o schrnutí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také všem kolegům a kolegyním za proběhlou diskusi. Děkuji také výboru regionu za to, že se účastní dnes naší diskuse. Spravodajové často navštěvují výbor regionu a my to máme naplánováno i u této zprávy. Uváděl jsem, že je potřeba provádět různé reformy a že je potřeba, aby eh, státní zpráva na všech úrovních si to vzala na starost, protože jenom tak opravdu naplníme konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Úplně souhlasím s tím, že místní orgány jsou zcela zásadní, chceme-li posunout situaci ku předu. Regionální parlamenty, eh, obce, to jsou všechno aktéři, kteří umožní lepší uplatňování doporučení v praxi, především v oblasti strukturálních reform a investic. Musíme také dávat pozor na administrativní a instituční kapacitu. To bylo jasné z vystoupení výboru regionu. Každá úroveň má své priority je potřeba jim věnovat pozornost. Takže jsem velice rád, že jsme měli možnost si vyslechnout výbor regionu. Co se týče stínových zpravodajů, tak jim děkuji za konstruktivní a pozitivní diskusy. Socialistickým kolegům chci říci, že vždy máme manévrovací prostor – vždy máme na volbu, něco můžeme přijmout, něco odmítnout a já pochopitelně jsem připraven k další diskusi, především o kvalitních investicích do instituční kapacity a inkluze. Takže určitě budu ochoten diskutovat o zjednodušování, byť už to tam mám v odstavci 10, pokud jste si všimli v této zprávě. Nechci hovořit pouze o zemích, které zažívají deficit, ale také, které mají přebytek. Mluvím o tom v odstavci 6. Evropská komise se stanovila tři priority a jsem velice rád, že socialistická skupina je ochotná se s nimi stotožnit. To myslím, že je zcela zásadní pro naši nadcházející diskusy. S Hugem Baje mám dobré kontakty, mám pocit, že rámec, který musíme naplnit, je zcela jasný. Eh, je ovšem potřeba, aby stínoví zpravodajové byli ochotni přistupovat na kompromisní návrhy. I v Belgii pořád děláme kompromisy, například mezi čokoládou a, a, eh, a hranolky takže vidíte, že všechny kompromisy jsou možné, tak teď uvidíme jenom, jestli vy budete ochotni takto přistoupit na kompromisy. Já vím, že nás čekají volby a když budeme uzavírat kompromisy, tak nejenom proto, abychom vypadali dobře na fotce po schválení zprávy, ale proto, aby to bylo eh, ve prospěch nadcházejících generací. Děkuji. Děkuji zpravodajům a všem, kteří vystoupili. Jenom ještě k harmonogramu, který je dosti napjatý. Je jasné, že tomu tak je, protože se blíží volby. Takže 17. ledna 2019 je termín pro pozněvací návrhy, 25. se budou projednávat a 26. by se mělo hlasovat, byť tedy je možné, že tam dojde k určitému přesunu, tedy to bylo v únoru. A první březnová plenárka, tam se bude hlasovat. Pokud s tím máte nějaký problém, tak prosím dejte vidět sekretariátu, ale toto je tedy harmonogram, který jsme pro vás vytvořili. Děkuji za příspěvky do této diskuse a protože máme trochu předstih, nadcházející zpravodaj se omlouvá a žádá pane Vanden aby jej zastoupil. Dívám si, jestli tady jsou přítomni i stínoví Zpravodovi neví, ví, ví, víme, jestli přijde pan Kovolt nebo ne. Já za pana Zíleho, takže si myslím, že jsme připraveni a můžeme se pustit do dalšího bodu, protože už jsme tady všichni. Pane Vandenka Delere, máte slovo ke zprávě, která se zabývá technickými opatřeními pro konečný systém DPH pro zdaňování obchodu mezi členskými státy. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Obdržel jsem velmi dlouhý příspěvek od pana Martičeliho, který vám velice rád přečtu a doufám, že si budete pozorně psát poznámky. Pan Martučelo mi děkuje za to, že ho zastoupím a omlouvá se, že tady dnes nemůže být a osobně tuto zprávu předložit. Opatření pro fungování konečného systému, to je agenda, kterou Evropa potřebuje už dlouho, protože stávající systém má řadu omezení, jak všichni víme. Stejný rámec už máme celá desetiletí. Podívejme se ale na to, jak se vyvíjely naše společnosti a jednotný trh. To si vyžaduje, abychom zlepšili situaci a dospěli k tím číslům, o kterých hovoří Evropská komise. Je to také důležité pro naše občany a naše malé střední podniky a e, výrobní sféru. Nový systém naráží na starou směrnici, která se v tuto chvíli používá a jeho hlavním cílem je snížit, snížit případy vyhýbání se daňové povinnosti a daňového podvodu je potřeba přestat systém dělit na dvě. Kromě toho chybějící obchodník a e, jinými slovy tedy problém lidí, kteří založí firmu, něco nakoupí a pak zmizí a nezaplatí DPH. Tady tedy máme v podstatě nový systém a virtuální bariéry mizí. Budeme se snažit o to, abychom snížili podvody o 80 a následně vybrali o 43 miliard více na daní. Pan Martučelo děkuje kolegům za pozněvací návrhy. Některé jejich myšlenky jsou určitě konstruktivní a zvážili je. ALDE požádala o změnu určitých podrobností u pozněvací návrhu. My jsme pro, bez problému to podpoříme. Někteří kolegové správně říkají, že 50 miliard je částka, kterou si, která není zaplacena na daních a má být a že je potřeba s tím něco dělat a jsme pochopitelně také proto, abychom měli vícejazyčný portál, což už bylo několikrát navrhováno a určitě to přispěje k řešení tohoto problému. Čtvrté téma se týká osoby povinné k dani. A za páté, důležitá je také činnost Evropského parlamentu, která musí být informována Evropskou komisí. Když se díváme na pozňovací návrhy a neproblematičnost tohoto tématu, tak možná budeme moci postupovat rychleji, poskytneme další informace co se týče hlasování, tak pan Martičel říkal, že se bude moci hlasovat bez kompromisu, tedy pozněvací návrh po pozněvacím návrhu a bude k dispozici, pokud jej budete potřebovat a ještě jednou děkuje. Takže protože tady není, tak se bude těšit také na vaše e-maily, případně se můžete obrátit i na jeho zaměstnance, budete-li potřebovat. Děkuji. Děkuji, mám pocit, že dneska tady zástupců máme spoustu. Paní Beres zastoupí stínového zpravodaje za SAD. Tak, můj nový titul pro rok 2019. Stín stínu. Takže za našeho stínového zpravodaje eh, především žádám o omluvení jeho nepřítomnosti. Skupina SAD vřele vítá pozněvací návrhy v této zprávě, které se většinou týkají článku 13, tedy definice CTP. A tady velice rádi vidíme jasnější definici. Jako zpravodaj pro harmonizaci a zjednodušení systému DPH říkám, tedy říká pan Komfort, že rád vidí podporu transparentních kritérií pro udělování statutu CTP. Pro skupinu sociálních demokratů je zásadní, aby Rada respektovala postoj Evropského parlamentu k otázce CTP, protože je to nástroj proti přeshraničním podvodům eh, ve výšce zhruba 41 miliard. Rada v tuto chvíli nenavrhla žádnou alternativu CTP a právě proto je důležité, aby parlament zaujal jasný postoj. Co se týče pozněvacímu návrhu ALDE, tedy vytvoření zvláštního kompenzačního mechanismu, skupina SAD by ráda, aby formát takovéhoto kompenzačního mechanismu byl lépe popsán. Takovéto pozněvací návrhy byly předloženy i ve výboru tak 3. Skupina SAD by také ráda požádala Evropskou komisi o poskytnutí informací o stavu vyjednávání v Radě a odhadem výsledku takovéhoto definitivního systému a děkujeme stínovým zpravodajům a hlavnímu zpravodaji za konstruktivní spolupráci. Děkuji, paní Perez. Já se také vezmu slovo za EKR, za Roberta Zileho, který se omluvil, protože musel vystupovat v jiném výboru. Také souhlasí s tím, že přeshraniční podvody v DPH jsou jedním z hlavních problémů členských států. Stávající systém není schopen udržet tempo s růstem ekonomiky. Přestože ta propast v DPH se snižuje, je pořád vysoká. Situace je ale daleko horší v některých členských státech, kde není vybráno třeba 20 DPH. Není to všechno kvůli podvodům, nicméně velká část je. Pan Zile proto souhlasí s tím, že výběr DPH přes daně se musí zlepšit. Navíc v květnu roku 2012 rada v závěrech řekla, že systém zdanění ve státě původu není politicky dosažitelný. Nicméně stínový zpravodaj přistupuje obezřetně k tomuto programu, který chce tedy vytvořit systém na základě země destinace, ale v podstatě tady budeme mít dva systémy, kdy stávající mechanismus bude paralelně uplatňován na transakce, kde kupující je tím odpovědným daňovým poplatníkem, který nebude odvádět, tedy eh, to je ten systém CTP. Má za to, že se tím sníží administrativa a následně, jak komise říká, by to mělo snížit náklady na dodržování legislativy. Program CTP je sice dobře zamýšlený, nicméně vyplývá z toho, že firmy, které nemají CTP, nebudou považovány za odpovědné daňové poplatníky. Je to především problém pro střední podniky, které nebudou mít právo na zvláštní režim. Spravodaj proto překládá pozměňovací návrhy týkající se zacílenějšího CTP pro středně velké podniky. Existuje tady riziko, že eh, podvodníci se budou snažit získat status CTP, aby mohli pokračovat ve své předchozí činnosti. Říkají to někteří akademici a odborníci. Pan Zíle také souhlasí s některými členskými státy, že kritéria na udělení CTP jsou dosti vágní a pokud se nezmění, tak pravděpodobně povedou k různým interpretacím v různých členských státech. Přesto všechno stínový zpravodaj EKR k tomu přistupuje optimisticky, věří, že parlament se dohodne na kompromisu a bude se těšit na konstruktivní práci. Děkuji. Zdá se, že za ALDE tady nikdo není, kdo by chtěl vystoupit, takže zelení, prosím. Děkuji mnohokrát, Kate a souhlasím s ostatními stínovými zpravodaji v tom, že je potřeba zajistit jednotný systém DPH a jako zelení vítáme systém, že dochází k větší koordinaci na základě kterého dochází k větší koordinaci daňové politiky, protože vidíme v jiných oblastech, co se děje, když nemáme jednotný systém, že tam vznikají mezery, které mnozí zneužívají. U tohoto návrhu Konstatujeme svou podporu. V tuto chvíli máme systém, který je přechodný a velmi složitý, byť tedy to přechodné období velmi dlouhé. Zpráva pana Martičela uznává, že stávající systém DPH trpí v oblasti zdanění eh, v zemi původu a vysokých eh, nákladů na dodržování řadou nedostatků. V pozněvacím návrhu 26 říkáme, že pakliže bude poskytovatel služeb odpovědný za DPH, tak eh, bude daleko jednodušší bojovat proti kolotočovým podvodům, na základě kterých průměrně ročně přicházíme o 50 miliard euro. S tím, že Evropská komise odhadovala, že 147 miliard euro nebylo vybráno na DPH a mělo být. Teď, co se týče CTP, jinými slovy tedy důvěryhodných podniků, u kterých bude platit v destinační zemi DPH. To si myslíme, že je dobrý návrh, protože zjednodušuje systém pro lidi, u kterých víme, že jsou důvěryhodní a že řádně platí daně. Tuto koncepci v zásadě podporujeme, ale máme za to, že tam nemůžeme nechat mezery. Pozněvací návrh 27, 44 a 48 se snažíme stanovit lepší podmínky, jasnější podmínky pro udělování CTP a apelujeme také na to, aby daňové orgány členských států spolu komunikovaly. Budeme se těšit na diskusi s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Také vám děkuji. Za GUE tady nikdo není. Chce si někdo vzít slovo za EFDD? Nikdo se nehlásí. Z ENF taky ne. Zástupce zpravodaje tady taky není. Táží se Evropské komise, jestli by chtěla přispět do této diskuse. Máme tady někoho z Evropské komise? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Položili jste otázku týkající se vývoje diskuse v radě. K tomu vám mohu říci, že doposud proběhlo šest schůzí v pracovní skupině Rady na technické úrovni. Vězme ale, že zde se vlastně mění 200 ustanovení ve směrnici o DPH. Diskuse se tedy soustředily hlavně na snahu pochopit, co bude důsledkem těchto změn. A za druhé, Tyto diskuse pro tuto chvíli se omezovaly pouze na obecné zásady, tedy jestli chceme zdanění a v zemi destinace zdanění ze strany nebo na straně dodavatele ACTP, čili spíše se hovořilo o obecných bodech a zatím se nedospělo k žádným závěrům. Mohu říci, že existuje ochota pokračovat v této diskusi v radě, Když se podíváme na rozsáhlost tohoto návrhu, tak opravdu pro tuto chvíli těžko říci, jak to bude vypadat časově a e, kdy se dospěje ke konci projednávání v radě. Děkuji vám za tuto připomínku. Nikdo tady není za EPP, kdo by uzavřel tuto diskusi, tak to učiním já, slovy, které mi předal zpravodaj. Většina pozměňovacích návrhů není kontroverzní pro zpravodaje, a proto tedy navrhuje, abychom pokračovali s hlasováním 22. ledna, aniž bychom vytvářeli kompromise na zasedání stínových zpravodajů. Čili obraťte se přímo bilaterálně na zpravodaje. Harmonogram tedy bude, že v ekonomice se 22. ledna hlasovalo, s tím, že v plénu by se to dostalo k hlasování v únoru ve Štrasburku. Tolik tedy ke zprávám, které nás čekají před hlasováním. Hlasovat se má začít v půl jedenácté, takže si uděláme na 10 minut krátkou přestávku a potom, si, potom začneme s hlasováním.

Dear colleagues, welcome. Vážení kolegové, vítejte. Kde je Danuta, která se mnou byla na konferenci předsedů? Jde taky nebo? Výborně. Můžeme tedy začít s hlasováním. Nejprve budeme eh, provádět zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Pokuste si přesednout, prosím. Předat si hlasovací kartu jinám. Otočte kartu. Ano. Všichni jsme se moc krát dopustili této chyby. Nic se neděje. Můžeme ukončit zkušební hlasování. A začneme s hlasováním o výsledcích trialogu na řízení o hrubém národním důchodu. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 0 proti, 2 zdržení. A teď budeme hlasovat o výsledcích eh, trialogů o přeshraničních platbách a eh, poplatcích za převod měny. Eva Majdel, eh, zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. 39 pro, 0 proti, 0 zdržení. Gratuluji zpravodajce. A teď jdeme na velké hlasování eh, revize ESA. Takže číslo 7, dlouhý seznam. Jde o eh, pozměňování nařízení o EBA, EOPA a ESMA. E Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis GA pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis HB pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis IA pro,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 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, pro, proti, zdrželi se, přijato. 255, pro, proti, zdrželi se, přijato. 233, pro, proti, zdrželi se, přijato. 256, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis SA, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis T, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvojité V, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis X, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis Y, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis Z, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AA, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AB, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AC, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AD, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AE, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AF, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AG, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AH, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AI, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AJ, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AK, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AL, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AM, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AN, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AO, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AP, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AQ, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AR, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis ARA, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AS, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AT, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AU, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AV, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis A2TV, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AX, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AY, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis AZ, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BA, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BB, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BC, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BD, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BE, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BG, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B BE jsem přeskočil, omlouvám se. BE pro proti zdrželi se přijato. A teď BH. Pro proti zdrželi se přijato. BF e už jsme dělali. Takže teď jdeme na BI. Pro, proti zdrželi se přijato je pro, proti, zdrželi se přijato, BK pro, proti, zdrželi se přijato, BL pro, proti, zdrželi se přijato, BM pro, proti, zdrželi se přijato, BN pro, proti, zdrželi se přijato, BO pro, proti, zdrželi se přijato, BP pro, proti, zdrželi se přijato, BQ pro, proti, zdrželi se přijato, BR pro, proti, zdrželi se přijato, BS pro, proti, zdrželi se přijato, BT pro, proti, zdrželi se přijato, BTA pro, proti, zdrželi se přijato, BU pro, proti, zdrželi se přijato, BV pro, proti, zdrželi se přijato, B2TV pro, proti, zdrželi se přijato, B2TVA pro, proti, zdrželi se přijato, B 2 TVB pro, proti, zdrželi se přijato, B 2 TVC pro, proti, zdrželi se přijato, BX, pro, proti, zdrželi se přijato, BXA, pro, proti, zdrželi se přijato, BY, pro, proti, zdrželi se přijato, BZ, pro, proti, zdrželi se přijato, CA, pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh Takže CAA pro, proti, zdrželi se přijato. CB pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 288, ne? Mám starou verzi, omlouvám se. CC pro, proti, zdrželi se přijato, CD, pro, proti, zdrželi se přijato, CE, pro, proti, zdrželi se přijato, CF, pro, proti, zdrželi se přijato, CG, pro, proti, zdrželi se přijato, CH, pro, proti, zdrželi se přijato, CI, pro, proti, zdrželi se přijato. A teď budeme hlasovat o celém návrhu v pozměněném znění, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 2 proti, 3 zdržení. Gratuluji zpravodajům. A nyní budeme hlasovat o rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálních vyjednávání. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 0 zdržení. Ještě jednou gratuluji zpravodajům. A teď jdeme na pozměnění MIFID, MIFIR a Solvency. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A budeme hlasovat o návrhu komise v pozměněném znění, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 2 zdržení. Hlasování o, rozhod- o zahájení institucionálních vyjednávání, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 2 proti, 2 zdržení. Gratuluji zpravodajům. A teď budeme hlasovat o ESRB. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď první blok pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže ostatní bloky odpadají, je to tak? A teď budeme hlasovat o návrhu 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď jdeme na kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L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 Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijato. AC pro, proti, zdrželi se přijato, AD pro, proti, zdrželi se přijato, AE pro, proti, zdrželi se přijato, AF pro, proti, zdrželi se, přijato. E, o celém znění e, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 2 proti, 1 zdržení. Budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit vyjednávání mezi institucemi, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 3 proti, 0 zdržení. Máme tedy kvalifikovanou většinu u všech eh, bodů. Eh, gratuluji tedy zpravodajům a blahopřeji jim k úspěchu. A slovo žádá pan spoluzpravodaj Karas. Prosím, Otmare, máte slovo. Ano, eh, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych nejprve chtěl upozornit na to, že bylo v, u těchto tří zpráv 3400 pozměňovacích návrhů. Jde o citlivá témata týkající se národních závazků a e, společně se spravodajkou bych chtěl poděkovat Burkardu Balcovi, který vypracoval první část a také stínovým spravodajům zelených ECR, a ALDE. Těm také velice děkuji za to, že s nimi bylo možné uzavřít tolik kompromisů u takto složitého tématu. E, každý vidí, že se to povedlo bez ztráty e, substance. Já velice děkuji za tento výsledek. Je to velice dobrý výchozí základ pro vyjednávání s radou, která budou jistě velice tvrdá, e, protože její pozice je poměrně daleko od naší, ale pokud budeme tak semknutí jako doteď, tak se nám jistě podaří pro prosadit v trialogu eh, cíle a zájmy našeho parlamentu. Srdečně vám děkuji. Pervanš Beres. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych pokračovala přesně tak, jak zahájil toto vystoupení pan Otmar Karas. Je to vlastně podruhé v našem dlouhém působení v Evropském parlamentu, že jsme měli příležitost spolupracovat osobnosti a naše styly práce se doplňují, bych řekla. A skutečně tato doplňkovost, to je opravdu metodou, která vede k úspěchu. Ta diverzita nám umožnila dosáhnout právě tohoto úspěchu. Já nejsem vždycky pro nějaké velké koalice, ovšem, když vidíme, že to přináší výsledky a Evropský parlament tím získá takto silnou pozici vůči radě, tak se skutečně domnívám, že je to nejlepší metoda pro bránění evropských zájmů v tomto období, které všichni víme, je nesmírně křehké. Zároveň bych ráda poděkovala, podobně jako pan Otmar Karas, všem, všem, kteří předkládali pozměňovací návrhy a hlavně za odvedenou práci, protože podle mého názoru skutečně všichni chtěli přispět, všichni chtěli nějak vylepšit tuto zprávu a my jsme se snažili to nějakým způsobem zohlednit, kromě drobnosti tam, kde pan Otmar Karas eh, i já jsme byli, řekněme, absolutně proti, ovšem takových bodů bylo skutečně maličko, ne Wernerem. My jsme opravdu spolupracovali ve velice dobrém duchu, takže prosím, abyste nespochybňovali tento úžasný výsledek. A zároveň bych ráda velice srdečně poděkovala našim dvěma spolupracovníkům, to znamená mým i pana Karase, kteří odvedli neuvěřitelnou práci, podporovali nás, um, celý sekretariát našeho výboru a samozřejmě, že i političtí poradci. Ještě dvě věci ohledně obsahu těchto zpráv, které jsme schválili. Stanovisko Evropského parlamentu je koherentním stanoviskem. To skutečně mm, my chceme, aby jednotlivé orgány odváděly dohled a ve stávající situaci některé vlády bohužel nemožňují tuto práci těmto orgánům. Že my chceme, aby zde byla konvergence, určitá spolupráce mezi těmito orgány dohledu. No a komise se chtěla v podstatě zabývat i bojem proti praní špinavých peněz v tomto balíčku. A naše stanovisko Evropského parlamentu v tomto ohledu je velice jasné. Chceme-li být koherentní v boji proti praní špinavých peněz, musíme posílit zprávu těchto subjektů supervizních orgánů, orgánů dohledu, protože tím, protože jinak bychom v podstatě jenom tak nějak kosmeticky upravili tyto situace, ani bychom je opravdu řešili a my víme, že se to musí zásadním způsobem v Evropské unii změnit. Ano, víme, že rumunské předsednictví bude mít obrovskou práci, stanoviska rady nejsou jednota, ale vím, že budeme všichni spolupracovat dnem i noci, abychom dosáhli kvalitní dohody. Děkujeme oběma zpravodajům, říká pan předseda. Já jsem to počítal, jak jsme to zde schválili a skutečně jsme to schválili v někde v průměru 93 až 95 hlasů, čili to nejde ani o nějakou velkou koalici, spíše téměř jednomyslné hlasování všechny skupiny skutečně přispěli k tomuto kvalitnímu důsledku, výsledku. Rád bych poděkovala především našim dvěma zpravodajům k tomuto neuvěřitelnému výsledku, který já jsem v životě ani neměl možnost něco takového vidět u takto citlivých témat. Zároveň stínoví zpravodajové jednotlivých skupin spolupracovali exemplárním způsobem a máme možnost přijít s velice silným stanoviskem Evropského parlamentu tak důležitého bodu, jakým je praní, boj proti praní špinavých peněz. Čili ještě jednou všem děkuji. A nyní bych vám na závěr ještě rád popřál šťastný nový rok. To máme čas vlastně do konce ledna. A já jsem nesmírně potěšen, že začínám naši práci v tomto roce plným výzev a sejdeme se opět 21. ledna ve 3 odpoledne. Děkuji vám a končím schůzi.